o volbách předsedy či o přeskoumání mandátu. Také bych vám rád sdělil, že se utvořily následující politické skupiny. Jednak je to eh, poslanecký klub Evropské lidové strany křesťanských demokratů. Skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu SAD Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, ALDE, skupina zelených, Evropské zelené, eh, Evropské svobodné aliance, Verc ale, Evropská konzervativní a reformní skupina, EKL, Skupina Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice GUE NGL, a skupina Evropa svobody a demokracie EFD. Článek 30 odstavec 5 jednacího řádu eh, předpokládá prohlášení k vytvoření frakcí. Tato prohlášení byla předložena předsedovi. Sděluji vám,